Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο βήμα στην ημερήσια διάταξη είναι... Takže dalším bodem na našem programu je otázka k ústnímu zodpovězení na komisi. Týká se návrhu srovnávacího přehledu pro dohled nad makroekonomickou nerovnováhou. Takže začneme Eh, nejdříve paní Bowles, která má slova, pak bude diskuze. Thank you. Děkuji. Ono je to teď trochu těžké, ale já se pokusím nějak pokračovat. Chci poděkovat komisi za to, že parlamentu dala určitý čas, aby se mohl vyjádřit k návrhu toho přehledu a e, preambule nařízení specifikuje, že komise se musí snažit o názory příslušných výborů parlamentu předtím, než přijme ten přehled. Tato interpelace a návrh usnesení to je reakce právě na tyto konzultace. Jak asi víte, parlament eh, se tomuto tématu velice věnuje. Vedli jsme dlouhé diskuze v parlamentu i s radou, abychom eh, dosáhli eh, konečného řešení textu v rámci Sixpacku. To je tedy téma velice citlivé. Tento srovnavací přehled, scoreboard, to je takový nástroj pro zjišťování nerovnováh, i když eh, mm, zatím tedy eh, neexistují detailní opatření, která se potom musí přijmout. A my věnujeme velkou pozornost především těm různým limitům, zda jsou patřičné a zda v návrhu, ale to vypadá, že ten přehled není užitečný a srovnatelný, pokud je o většinu indikátorů a není dobré mít ty prahové hodnoty, jak tam jsou nastaveny a navíc ještě v tom průvodním materiálu se nevysvětluje, proč je to, jak to je a bylo by dobré tedy, abychom to věděli, abyste byla nějaká analýza. Otázka i přebytku běžného účtu, to je také mm, to, co obsahuje prohlášení komise a především makroekonomický dohled pokrývá ty země, které mají deficity a přebytky běžného účtu s tou příslušnou diferenciací, pokud jde o naléhavost politické reakce a nápravných opatření, které jsou potřebná. Samozřejmě Evropská unie není uzavřenou ekonomikou, je tedy důležité, aby tak, taková nebyla a teď mm, je tedy třeba nastolit lepší rovnováhu no. v rámci eh, větší konkurenceschopnosti. Také i pracovní dokument komise se eh, odkazuje na příslušnou ekonomickou literaturu, ale není to konkrétní. Já si myslím, že by to bylo potřebné, abychom věděli a jasné, měli i jasno, jakou metodiku komise používá ten multiplikační efekt, o tom se také hodně hovoří, tedy ta spirála a potom jedno to téma a cíl, to je koordinace rozpočtu. Tady bychom chtěli, aby komise řešila i tu otázku těch případných vedlejších účinků a podle nás srovnávací přehled je takový pracovní materiál, který se vyvíjí a do konce roku 2012 bychom měli mít nové eh, limity, nové prahové hodnoty, které se budou týkat ukazatelů finančního sektoru. Je zde jasný potenciál eh, jasný, eh, napojit to na ty ukazatele přehledu pro systémová rizika. Já si myslím, že mm, bychom se měli eh, v tom eh, zabývat tedy v té makroekonomickém srovnávacím přehledu i eh, těmito ukazateli. Potom i zde máme článek 4 a jak to vypadá, tak tam ta, ta ustanovení nebyla vzata do úvahy v tomto přehledu. Chceme, aby všechno právě figurovalo v tomto přehledu a to především třeba jako zaměstnanost, potom produktivita a role energetiky. A e, chtěla bych vědět, jak tedy komise hodlá potom aplikovat tento přehled jakožto součást nařízení, které se týká e, e, předcházení makroekonomických nerovnovách. Především, jak hodnáte implementovat hodnocení členských států, které se týkají deficitu či přebytku běžného účtu a jak to bude součástí té zprávy, eh, která se týká eh, eh, včasného varování. Potom i je třeba mít kvalitní a včasné statistiky, se kterými se bude v přehledu pracovat a je třeba i mít správný ekonomický výklad jejich. A mm, závěrem z toho, co vyplývá, třeba ta, ty odkazy na metodiku a na příslušnou literaturu, to potřebujeme vědět a transparentní implementace této nové politiky, to tohoto nového nástroju, to je to, co eh, je pro nás nejdůležitější vůbec jako takové. A proto apeluji na komisi, aby komise zajistila, že jakákoliv aktualizace, která se týká fungování tohoto nástroju, aby to formálně dostal na stůl jak Evropský parlament, tak i Rada. A to jako rovnocení partneři. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A nyní bude hovořit za komisi pan Oliren. Uh, Vážení členové parlamentu, pokud jde o posílení eh, ekonomického řízení, takzvaný sixpack, který byl přijat včera, znamená, že musíme eh, intenzivně pracovat na realizaci. Co se týče fiskální záležitosti, tak už eh, věci běží. Co se týče makroekonomické záležitosti, tak zde musíme učinit určitý pokrok. A proto je zde návrh usnesení k dohledu nad makroekonomickými rozdíly. To souvisí i s ústní otázkou, která v podstatě se stává z devíti pod otázek, ke kterým se vyjádřím v následujících dvou minutách. V návaznosti na usnesení zítra komise obdržela závěry rady z listopadu a závěry eh, se z scoreboardu z listopadu. Nemůž, nemůžeme se dovolit další prodlení, abychom dodrželi základy demokratických principů. Bude to scoreboard bude součástí systému um, výkaznictví, který by měl být spuštěn na začátku ledna. Bude se eh, tato záležitost řešit i na zasedání ECOFINu v lednu. Komise na základě toho spustí hloubkové zkoumání eh, v jednotlivých členských státech. Bude se jednat o hloubkový přeskum, který provede analýzu makroekonomických rozdílů, poskytne rovněž doporučení, které pak předloží členským státům. Rád bych poukázal na základní rozdíl mezi fiskálním dohledem a makroekonomickým dohledem, zvláště pokud jde o eh, rozdíly. Ob Oba typy dohledu jsou preventivního charakteru, ale makroekonomický dohled je ještě více preventivní. Je zásadní pro ekonomickou stabilitu. To jsme zaznamenali v případech Irska či Španělska. Oba tyto státy měly dobré veřejné finance před zahájením krize, ale jakmile nás zasáhla plnou parou krize, tak tyto eh, vážné makroekonomické rozdíly způsobily závažnou fiskální krizi, která potom způsobila recesi reálné ekonomiky a která způsobila vyšší nezaměstnanost se, se závažnými lidskými ekonomickými dopady. Navíc, eh, zatímco fiskální dohled je velmi dobře vyčíslitelný, makroekonomický dohled, ten si vyžádá uh, pečlivé a důkladné kvalitativní vyhodnocení. A proto, když navrhujeme země pro ty hloubkové studie a přeskumy, tak to neznamená, že tím říkáme, že tyto země jsou ohroženy okamžitou krizí. Spíše říkáme, že zde v těchto zemích existují nadměrné rozdíly makroekonomického charakteru, které je třeba pohotově řešit. Jinými slovy platí, že pro nás je to takový systém včasného varování a chceme tím i apelovat na nápravná opatření, která by měla napravit tyhle vzniklé makroekonomické eh, schodky. To mě přivádí k třetí části a to je rovné, eh, rovná aplikace ve všech členských státech. Vyhodnocení eh, běžného účtu eh, členských států je eh, v podstatě součástí širší zprávy a zde komise trvá na svém prohlášení z 28. září před Evropským parlamentem, kdy jsme řekli, že makroekonomický dohled se bude týkat eh, zemí s, se schodkem i přebytkem běžného účtu s příslušnými rozdíly tak, jak je zapotřebí, pokud jde o odpovídající odezvy a realizaci nápravných opatření. Pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, dovolte mi připomenout, že všech 27 členských států bude předmětem tohoto dohledu. To znamená, že všech 27 členských států bude i mít možnost těžit z výsledků tohoto přeskumu pro své vlastní dobro. Musím říct, že i Spojené království se bude zapojovat do této akce a my za sebe můžeme říct, že budeme trvat na tom, budeme si přát, aby všechny členské státy Evropské unie patřily do tohoto projektu. Regulace se má týkat všech a my chceme, aby fungovala ku prospěchu všech členských států a celé Evropy. A to platí ačkoliv se eh, v průběhu vyhrocených debat někdy na tuto to zapomíná. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, dámy a pánové. Nyní budou hovořit řečníci za své frakce. A chtěla bych vás požádat, abyste dodrželi řečnickou dobu, protože máme potom eh, udělování Sacharovovy ceny a pokud budete hovořit příliš dlouho, tak vás přeruším. Takže nyní bude hovořit pan Dorfman za EPP. Dvě minuty přesně. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové. Zde v parlamentu jsme velice bojovali za ekonomické vládnutí a za tento balíček, který vstoupil v platnost. Nyní máme tedy závaznová, závazná opatření, která byla dána na vědomí členským státům. Co se týče mm, těchto makroekonomických výhledů, parlament vždy zasazoval tuto diskuzi do centra svých zájmů a proto eh, jsme mm, chtěli, aby eh, komise vypracovala eh, tyto systémy. Nyní tedy komise na tom pracuje a navrhované parametry jsou správnou cestou pro to, abychom dosáhli našeho cíle. Již v politických debatách zde v parlamentu jsme hovořili o přístupu eh, tohoto typu v rámci SIXPAC. Ale já se domnívám, že tento symetrický eh, přístup mm, není úplně správný vzhledem k tomu, že Evropská unie není jakýmsi bilaterálním eh, trhem a že Evropská unie je charakterizována také exportem. Proto v obtížné ekonomické situaci by bylo eh, dobré, aby eh, jsme zohlednili také skutečnost, že některé mimoevropské úspěšné státy působí na tomto vnitřním trhu. Takže mm, myslím si, že v rámci stávajícího přístupu bychom nedosáhli eh, žádaného eh, pokroku. Proto by bylo vhodné případně zabudovat nové ukazatele a také se eh, podívat na limity, které se budou zřejmě měnit. Proto parlament si se rozhodl, že bude sledovat tento vývoj, bude posuzovat také eh, tyto parametry a prosíme, aby pan komisař postupoval stejným způsobem. Co se týče EPP, my myslíme, že tento základ, který předložila komise, je užitečný. Můžeme jít tedy touto cestou paní předsedkyně, vaše doba je již vypršela. Nyní bude hovořit paní Podimata za socialista a demokraty. Jenom dvě minuty. Paní předsedkyně, pane komisaři, ve Financial Times ze včerejška byl zajímavý článek ohledně dohody, které bylo dosaženo na nedávném summitu a hovořil se o tom, eh, že je to neúspěch. Já se domnívám, že zde jsou eh, různé aspekty, kterými se v parlamentu již zabýváme dlouho, například i tímto srovnávacím přehledem. Eh, také jsme hovořili o tom, že mm, je nutné zavést příslušné chování z hlediska rozpočtové disciplíny, ale je nám jasné, že tady budou vznikat nerovnováhy. Například Mm, Německu v posledním roce jsme měli mm, rozdíl 5,7 eh, to bylo uvedeno tedy v těchto přehledech i také v porovnání například s Čínou. V každém případě mm, bylo řečeno v tomto článku, že tato dohoda bude neúspěšná, protože není jasné, jakým způsobem přebytky, které jsou generovány v Německu, budou přerozdělovány, případně také ve prospěch těch jižních eh, členských států, které ovšem eh, musí dodržovat přesnou rozpočtovou disciplínu. Co se týče tohoto přístupu z hlediska makroekonomických nerovnovách, myslím si, že mm, zde je nezbytné přestupovat k této problematice naléhavě také s ohledem na eh, fiskální problematiku, která byla vyňata. Eh, bohužel Evropská komise se zaměřuje právě na ty členské státky, které mají, mm, vykazují přebytky anebo deficity. Eh, zde se eh, používala jiná měřítka. Paní Podimata, eh, váš čas již vypršel paní předsedkyně opakuje, máme velice málo času. Teď bude hovořit za liberály pan Haglund. Dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Já myslím, že komisař velmi dobře vysvětlil, proč potřebujeme tento makroekonomický dohled. Hospodářská krize ukázala, že i tyto makroekonomické rozdíly mohou ohrozit evropskou ekonomiku. Byť mají jednotlivé státy velmi dobré veřejné finance, třeba že myslím, že potřebujeme velmi pečlivě zvážit, jakým způsobem by měl být koncipován tento makroekonomický dohled. Myslím si, že došlo k velmi dobrému nastavení tohoto dohledu a teď je to na realizaci. Musím říct, že moje skupina velmi podporuje práci komise v této věci. Je však důležité poznamenat, že je to pouze první krok makroekonomického dohledu. Někteří překládají tomu skolbot eh, velmi významnou roli, ale my musíme poukázat na to, že tohle má být eh, varovný mechanismus. Celkově ten dohled bude až výstupem eh, hloubkové a pečlivé studie. Pak bych rád řekl, že komise by ráda se zhostila jaksi vedoucí role, co se týče e, realizace tohoto systému, ale neměla by to být pouze komise, měly by to být hlavně členské státy. Samozřejmě členské státy pod vedením komise, ale měly by to být právě členské státy, které by byly e, v první linii zodpovědné za fungování tohoto systému. A pak bych ještě rád řekl, že bychom měli být všichni rádi za to, že legislativa Sixpack ta byla tento týden přijata. Je to důležitý krok při řešení krize. Jsme za to všichni rádi a já jsem rád i za to, že to komise bere takto vážně. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Dodržel jste přesně čas. Pan Lambert, minuta a půl. Pane komisaři politice, stejně jako v životě, máme co dočinění s důvěrou, to je základ všeho. A já se domnívám, že jste zradili tuto důvěru. Za prvé, když jsme vám důvěřovali a řekli jsme, že parlament se vzdává svého spolurozhodovacího práva z hlediska ukazatelů, tak jsme vám důvěřovali na základě určitě cestovní mapy. A součástí cestovní mapy bylo, že budeme konzultováni. A co se stalo? DG Fin se spojilo s radou a když jak si porodili to své děťátko, nevím ani jak, tak ho ukázali hotové parlamentu a zeptali jste, jste spokojeni? To není správný způsob, jak rozhodovat o lidech. Nejsem proto, aby manželství bylo ve třech, ale vy jste si rozhodli tohoto partnera a rozhodli jste se špatně. Říkáte země v deficitu, země eh, v přebytku. Samozřejmě to se nedá srovnávat, není to stejné. Když se říká, že země, které budou mít přebytky, nebudou nikdy sankcionovány, to znamená, že nebudou nikdy nebezpeční, já myslím, že to znamená, že ignorujeme, že přebytky jsou stejně nebezpečné jako deficity. Musíte udeřit stejným způsobem. A co se týče konkurenceschopnosti, je tady posedlost, která je stále stejná. Tvrdí se, že jediný faktor, který brání konkurenceschopnosti, jsou mzdy a je nutné tedy se zaměřit na mzdy, jako kdyby to byla alfa omega. Evropa není Čína. My nemůžeme mít nízké e, platy. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní bude hovořit za GUE jednu minutu pan Klute. Kolegové, tento dohledová, dohledový eh, mechanismus vstoupil platnost eh, včera s příslušným obsahem. Jaký vývoj je vnímán komisí jako nebezpečný a co chce korigovat? Eh, tady jde o růstové faktory, které hm, pokud překračují 3%, tak jsou vnímány jako problematické. To, co je takzvaně laciné, neznamená, že je dobré. A zde je problém, že někdy to může jít k tíži těmto, těchto obchodních eh, partnerů eh, je zde snaha stlačovat ehm, sociální a mzdové mm, záležitosti. To se týče srovnávacího přehledu, hovoří se o sankcionování, ale to není v pořádku. Eh, protože eh, vidíme zde eh, světové ukazatele, kde by vlastně docházelo k sankci k těm, kteří jsou zapojeni do obchodních vztahů. Proto chceme, aby se toto vztáhlo a přepracovalo. Srdečné díky. Pan Morganti, minutu. Děkuji paní předsedkyně, milí kolegové. Diskutujeme dnes o pravidlech, které asi brzy se změní teď po reformě smlouvy, tak jak se o tom hovořilo, jak to vnutili vlastně Německo a Francie na minulém summitu. To je teď těžká volba vlastně, protože mít nějaká pravidla pro prevenci makroekonomických nerovnovách prostřednictvím paktu a stability, tam to již máme vlastně celou eh, řadu let, již od roku 97, ale tato hm, Eh, dohoda, pakt stability se stal vlastně cárem papíru, protože ty parametry neplní především Francie a Německo. Já nejsem velký nadšenec toho, že snad eh, Brusel nás předtím zachrání a eh, že přijme nějaká pravidla, která budou platná pro všechny a že všichni budou předmětem stejného zacházení, včetně těch dvou států, které nám dnes chtějí dávat lekce. Zde my musíme zacházet důstojně s lidmi a pravidla musí eh, přijmout, přijmout všichni a musí respektovat taky všichni. Děkuji eh, mnohokrát a nyní Catch the Eye. Pět řečníků bude hovořit. Samozřejmě, že se hlásilo více řečníků. Pan Gutas bude hovořit nejdříve paní předsedající. Scoreboard pro makroekonomické rozdíly je velmi důležitý nástroj pro sociální a hospodářskou politiku, pro zajištění souladu členských států. Musíme do toho zapracovat úplnou analýzu všech nesrovnalostí, deficitů, přebytků eh, běžných účtů. Nesmíme zapomínat na to, že přebytky běžných účtů by mohly být rovněž překážkou hospodářských poletek. Mám za to, že rozdíly mezi konkurenceschopností členských států nelze napravovat sociální ochranou. Tyhle, tahle opatření nedělají nic jiného, než uh, rozdělují společnost a zastavují a blokují růst. Musíme investovat do infrastruktury, do zelených technologií, musíme podpořit vytváření pracovních příležitostí a musíme podpořit rovněž také hospodářský růst. Děkuji. Pani Figueiredo, minutu. Děkuji, paní předsedající, tím, že tento balíček vstoupil v platnost, tak eh, můžeme konstatovat, že myšlenka je taková, že bude probíhat dále kapitalistická integrace a my víme, jak vypadají dopady. Roste nezaměstnanost, rozdíly sociální nerovnosti a chudoba. A dnes se právě jasně ukazuje, že dochází k většímu a většímu vykořišťování pracovníků a snižování mest tak, aby bylo jednodušší schromažďovat a kupit kapitál v zájmu dalších eh, sociálních nerovností. Ale my tím podkopáváme zájmy těch zemí, které mají ty nejslabší ekonomiky tím, že je sankcionujeme tím, že ještě víc zhoršujeme jejich už tak těžkou situaci, což je naprosto nepřijatelné a je to naprosto proti duchu demokracie. To je naprosto jasný důkaz. Pan Obermajer, prosím, na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem vehementně proti eh, tomu, aby eh, tady byl tento postup ohledně přebytků, aby docházelo eh, k sankcím. Je tady deset těchto indikátorů a bylo by opravdu nevhodné, aby byly aplikovány sankce. Růst eh, se ne, eh, nedá plánovat tak, jak to bylo v Sovětském eh, svazu. Jinak by skutečně ten rozpad nastal mnohem více. Pokud jsou tyto nerovnováhy příliš vysoké, tak musíme mm, na tom zpracovat, musíme samozřejmě přistoupit k určitým korekcím každém případě Německo, Rakousko, Francie, Nizozemsko, to je jedna část ekonomik a samozřejmě i ty ostatní musí tedy eh, eh, k tomu přistupovat stejným způsobem. Pan Prendegast, jednu minutu. Paní Prendegast, opravuje se paní předsedkyně. Já jenom doufám, že neudržitelnost Stejná měna s možností eh, žádné konkurenční devalvace, to eh, eh, a potom i vlastně řízení z centra, financí z centra, to povede k nízkým platům. Já vím, že to nelze řešit snadnými řešeními, ale země v eurozóně velice teď lidé tam trpí i kvůli politickému vývoji, jako je třeba je Sixpack a další. My mm, potřebujeme tedy větší solidaritu a my, mm, protože zde e, jsou to ty spekulační trhy, které vlastně vydírají lidi a my musíme je reformovat, napravit je ku prospěchu našich spoluobčanů. Děkuji. Děkuji vám, pan Paška. Vážená paní předsedající, Součástí nápravy makroekonomických nerovnovách má být i mechanismus varování členských států, které zaznamenávají velký deficit nebo přebytek běžného účtu. Základním předpokladem pro výkon dohledu nad makroekonomickou nerovnováhou má být i hodnotící tabulka, která obsahuje potřebné údaje o hospodářském řízení státu. Vzhledem k závažnosti rozhodnutí, které vyplynou z údajů v hodnotící zprávě, je důležité, aby všechny zaznamenané statistické údaje byly objektivní a poskytovaly potřebnou vypovídající hodnotu. Proto jsem přesvědčen, že je důležité zvolit takový, takovou metodu sběru vstupních údajů do hodnotící tabulky, která neumožní jejich kreativní změny při sběru, tak aby komise měla k dispozici objektivní a potřebné podklady pro svou práci. Na základě správných údajů, pak totiž musí, můžeme vyhotovit správné hodnocení a to je, by mělo být i úsilí komise. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo pan komisař, který eh, uzavře. Vážení kolegové, prosím, utěšte se. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám za velice eh, seriózní a věcnou rozpravu a děkuji také za podporu, kterou jste projevili tomuto nařízení a opatřením komise v této věci. Pokud jde o otázku, kterou eh, položila paní předsedkyně Bolsová ohledně podkladů pod, pro tuto hodnotící tabulku, Komise v současnosti eh, pracuje na podkladovém dokumentu, který vysvětlí hospodářské důvody vedoucí k volbě ukazatelů, a to včetně relevantní hospodářských publikací a určení potřebných údajů. Mohu se zavázat jménem komise a generálního ředitelství ECFIN za to, že k tomu, že poskytneme tento podkladový dokument, který se týká eh, těch hospodářských důvodů, které stály v pozadí našeho rozhodnutí. Paní podemata hovořila o britských finančních sdělovacích prostředcích. Nejsem si jist, zda ta slova byla přesná, proto bych chtěla jen připomenout, že v tom daném sdělovacím prostředku eurozóna byla popsána ne jako malá otevřená ekonomika, ale mám pocit, že podle některých komentátorů eh, tam vzniká dojem, že to je široká uzavřená ekonomika. Ale tak tomu není. Je to široká otevřená ekonomika. která eh, tvoří značnou část svého HDP obchodními výměnami se zbytkem světa. A to samozřejmě je i základem našeho analytického mechanismu pro zjišťování makroekonomické nerovnováhy. Právní předpisy stanoví přístup eh, k inteligentnímu souhrnu, kde dohled zahrnuje jak deficity, tak přebytky, ale samozřejmě je naléhavější řešit velké schodky a hledat také diferencované politické odpovědi. Chtěl bych odkázat na zprávu o analytickém mechanismu, kde v článku 3.2 je uvedeno, že hodnocení členských států, které zaznamenávají eh, velké eh, schodky běžného účtu, se mohou lišit od států, které mají velké přebytky běžného účtu. Myslím, že ten hluk v pozadí ukazuje, že je asi na čase ukončit tuto rozpravu o analytickém nějakém mechanismu a budu tedy pokračovat v našem dialogu spíše na výboru Ekon v nadcházející době. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Mr. Commissioner. Thank you. Děkujeme vám mnohokrát, pane komisaři. Vážení kolegové, Máme zde návrh usnesení pro uzavření této rozpravy. Ta rozprava není ještě uzavřena. Hlasovat se bude zítra v 11.30. hodin Děkuji vám mnohokrát.